vytáhněte svoje hlasovací karty. Dneska máme velice důležité zasedání. Doufám, že nemáte žádné námitky k programu jednání. Dnes to bude poměrně jednoduché. Několik oznámení předsedy. Dnes máme jazykový režim se 16 jazyky. program máte na příslušné webové stránce. Dnes bude zasedání webstreamováno a máme tu také francouzský televizní tým, který bude natáčet hlasování. To znamená, že budeme muset používat hlasovací karty, elektronické hlasování. To je důležitá připomínka pro vás, pro všechny. Jde o závěr naší práce, závěr naší spolupráce. A pokud dovolíte, já vám chci poděkovat. Chci poděkovat také spolu zpravodajům a všem stínovým zpravodajům. My jsme měli více než 11 pozměňovacích návrhů, z toho jsme vypracovali 51 eh, kompromisu. Děkujeme tedy celému týmu sekretariátu. Pět, šest lidí na tom pracovalo. Pojďme jim zatleskat. Kristýna vedla celý tým a také vy, vaše týmy. Opravdu šlo o intenzivní práci po dobu devíti měsíců. Ale jak jsem řekl, tedy byla to dobrá spolupráce, výsledkem je kompromis. Možná, že pro některé to bude až příliš, pro jiné to nezajde dost daleko, nicméně to je vždycky ten problém. Vím, že to, co jsme dojednali, pokud jde o uvádění pesticidů na trh, nebude všem lidem stačit ale alespoň tedy máme jasnou představu o co nám jde. 17. ledna bychom pak měli hlasovat na plenárním zasedání, pokud všechno poběží podle očekávání. To znamená, že parlament bude jeho stanovisko tedy bude jasné, příslušný eurokomisař a tak dále se tedy budou moci orientovat podle našeho stanoviska. Všechny kompromisní návrhy, jak víte, Padesát jedna pozměňovacích návrhů budeme hlasovat elektronicky k těmto kompromisům a potom ještě zvlášť podle seznamu, který máte před sebou. Předpokládám, že všichni máte před sebou také ten hlasovací seznam a já tady hned dám eh, slovo našim spoluzpravodajům, panu Lincovi a panu Stásovi. Chcete si vzít slovo? Eh, ne, já myslím, že všechno už bylo řečeno a můžeme hlasovat, aspoň z mého pohledu. Bacht. Dobře, takže uvidíme, jestli budeme mít po příštích eurovolbách stejné složení na národnosti. Kompromisní je, m, návrh 1, zahajuji elektronické hlasování. Končím. Přijat. Děkuji. Kompromisní návrh 2 na straně 3. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda. Přeskočil jsem stránku. Kompromisní návrh 7. Na straně 2 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pojďme dál. Kompromisní návrh 16. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 2 na straně 3. Zahajuji. Končím. Přijat. Pojďme dál. Kompromisní návrh 49 na straně 4. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 10. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 3. Na stejné straně zahajuji. Končím. Půjdeme dál. Kompromisní návrh 50 na straně 7. Zahajuji. Končím. Přijato. A nyní dále. 11.33, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 11.32 odpadá. 11.32, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 492 pro, proti, zdržel se. Ověříme se to elektronicky. 492 zahajuji. Končím. Zamítnuto. A další. Kompromisní návrh 31. Elektronické hlasování zahajuje. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 47 zahajuji. Končím. Přijato. 51 zahajuji. Končím. Kompromisní návrh 5 zahajuji. Končím. Přijato. Pětset dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh čtyři na straně deset. Zahajuji. Končím. Přijato. Dále. Kompromisní návrh 13 na straně 13. Zahajuji. Končím. Přijato. 23. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 25 zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návod 29. Zahajuji. Končím. Přijato. 38. Zahajuji. Končím. Přijato. 48. Zahajuji. končím. Přijato. Kompromisní návrh 19. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 6. Zahajuji. Končím. Kompromisní návrh 18. Zahajuji. Končím. Přijato. 584. Kdo je pro? Proti? Ověříme se to elektronicky. Pozměňovací návrh 584 zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 43 zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 44. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 8. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 9. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 46. Zahajuji. Končím. Přijato. 11.36. Hlasujte rukama, kdo je pro, proti. Ověříme si to elektronicky. 11.36. Zahajuji. Končím. Přijato. Omlouvám se. Ten odpadá. Pojďme dál. Kompromisní návrh 37. Zahajuji. Končím. Třicet sedm. Přijato. A nyní 652 ve dvou částech. První část, pokud budeme hlasovat pro. První část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, pro, proti, zamítnuto, děkuji. Kompromisní návrh 34. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 41. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 20 zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 28 zahajuji. Končí. Přijato. Kompromisní návrh 42. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 11. Zahajuji. Končím. Přijato. A nyní Kompromisní návrh 14. Kompromisní návrh 12. Zahajuji. Končím. Přijat. Kompromisní návrh 14. Zahajuji. Končím. Přijato. 21. Zahajuji. Končím. Přijato. 702. Kdo je pro? Proti? Ověříme se to elektronicky. 702. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Kompromisní návrh 15. Zahajuji. Končím. Přijato. 719. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. 22. Zahajuji hlasování. Je to nuda, ale co se dá dělat? Končím. Přijato. Pojďme dál. na stranu 29, 794, nebo mi možná něco uteklo. No, rád vidím, že to někdo opravdu sleduje. strana 48, kompromisní návrh 39. Končím hlasování. Přijat. A teď tedy budeme hlasovat o 794, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Pojďme dál. Kompromisní návrh na straně 24, na straně 52. Le vote est fermé. Končím hlasování. Kompromisní návrh přijat. Tím se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 26 na straně 56. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Kompromis byl přijat a přejdeme k pozměňovacímu návrhu 840 eh, 9. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pozněcí návrh byl přijat. A přecházíme ke kompromisnímu návrhu 27. A Strana 58. Zahajuji hlasování. A Končím hlasování. A kompromis byl přijat. V tuto chvíli přecházíme k, ke kompromisnímu návrhu 30 je to strana 60, zahoji hlasování. Končím hlasování a kompromisní návrh byl přijat. Nyní přecházíme k, ke kompromisnímu návrhu 32 na straně 62. Zahoji hlasování, končím hlasování. Kompromisní návrh byl přijat. A Nyní přecházíme k hlasování o pozněcímu návrhu 912. Kdo je pro? Kdo je proti? Navrhuji elektronicky ověřit. Je to 912. Kdo je pro? Zahoji hlasování. Končím hlasování a pozněcí návrh byl zamítnut. Pozněcí návrh 913, 914, 915 a 916 hlasujeme o těchto jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? A celý blok těchto pozněcích návrhů je zamítnut. Přicházíme v tuto chvíli k pozněcímu návodu 919. Kdo je pro? Kdo je proti? Pozněcí návrh byl přijat. Pozněcí návrh 921, 922, 923 a 924. Budeme hlasovat o těchto jako o celku. Kdo je pro? Kdo je proti? budeme muset ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tento celek pozněcích návrhů byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o 925, eh, o pozněcí návrh 925, kde pro, kde proti kdo se zdržel? Já myslím, že to bude zamítnuto, ale navrhuji, abychom hlasovali raději elektronicky. Já zahajuji hlasování 925. si návrh 925, prosím. A končím hlasování. Pozněcí návrh byl zamítnut. Já navrhuji přejít k pozněcí návrhu 900. 33, kdo pro, kdo proti, kdo se zdržel, pozněcí návrh byl přijat. Kompromis 33, šedes, strana 67, eh, zahojí hlasování, končím hlasování, kompromisní návrh byl přijat. A v tuto chvíli budeme hlasovat o kompromisu 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a kompromisní návrh byl přijat. Navrhuji přejít k kompromisnímu návrhu 36. Je to strana 70. Eh, Zahajuji hlasování, končím hlasování. Kompromisní návrh byl přijat a přicházíme v tuto chvíli k pozněcímu návrhu eh, 986, 996 a strana 72, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a kdo byl proti? Kdo byl proti, už jsem unavený, ale kdo byl proti? A kdo se zdržel tedy? Já myslím, že, já myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději ověřím elektronické, takže prosím, zahajuji hlasování k tomuto pozměňovacímu návrhu. Končím hlasování. A pozměňovací návrh byl opravdu zamítnut. Eh, Musíte zároveň také zvedat ruku, protože když ji nezvedáte pořádně, tak já nevidím a nemohu odhadnout výsledek. Pozměňovací návrh 996 eh, pro, proti, zdržel se. Hlasujeme bylo to přijato a v tuto chvíli už přicházíme ke kompromisu 40, což je strana eh, Čtyři Zahajuji hlasování, končím hlasování. Kompromisní návrh byl přijat. A přejdeme k hlasování o... Teď přeskočíme několik stránek. Takže chvilečku, kompromis 45. Je to strana 81 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromisní návrh byl přijat a nyní pozněcí návrh 1066. Kdo je pro? pro? Kdo je pro? Je to 1066. Pozněcí návrh. Kdo pro? Kdo proti? A kdo se zdržel? Pozněcí návrh byl tedy přijat. A nyní navrhuji, abychom opět eh, přeskočili několik pozměňovacích návrhů a přecházíme, omlouvám se, říká pan předseda, přecházíme k jinému pozněcímu návrhu. 1085. 1085. Je to strana 83, kdo je pro, proti, kdo se zdržel a pozněcí návrh byl přijat. A nyní Budeme hlasovat o ústním pozněcímu návrhu 1087. Jsou zde někteří, kteří jsou proti tomuto ústnímu pozněcímu návrhu. V tom případě přejdeme k hlasování. Kdo je pro? 1087 pro, proti, kdo se zdržel. Pozněcí návrh byl tímto přijat. A v tuto chvíli navrhuji, abychom přešli k pozměňovacímu návrhu 1101, kde pro, proti, zdržel se přijat. Pozněcí návrh 1101 byl přijat a nyní budeme hlasovat o 11.05. Zde bychom měli hlasovat jmenovitě, jak navrhovala kolegyně. Jsou zde někteří eh, eh, poslanci nebo poslankyně, kteří by byli proti. V tom případě budeme hlasovat. Kdo je pro? Pr- 11.25. Kdo je pro, proti, zdržel se a je to zamítnuto. 11.26. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 11.34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 11.35. Eh, Dvě části. První část, kdo je pro? Proti? A první část byla přijata, takže budeme hlasovat o druhé části, kdo je pro druhou část tohoto pozněcího návrhu, kdo je proti u té druhé části bych prosil ověřit elektronicky. Jenom u druhé části zahajuji hlasování, je to pozněcí návrh 1135. A končím hlasování. A druhá část tohoto pozněcího návrhu je zamítnutá, takže navrhuji, abychom přešli k pozněcím návrhu 1139. Dvě části, kde pro u první části, kdo je proti, kdo se zdržel. První část tohoto návrhu je přijata. Budeme tedy hlasovat o druhé části, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Druhá část je zamítnuta. A nyní přecházíme k 11.40, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11.41, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. A nyní... A nyní přejdeme k pozměňovacímu návrhu 54. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. a budeme hlasovat o 71, což je strana 93. Já jsem teď možná udělal chybu, ale nemusíme hlasovat o 51. Ještě předtím, protože hlasovali jsme o 54 a já myslím, že nej- ještě předtím jsme měli hlasovat o 51. Je suis désolé. Já se omlouvám, já jsem to chtěl jenom jak si zrychlit. Někteří říkali, že potřebují na letadlo, tak jsem se snažil to urychlit. A, paní kolegyně, vy to většinou žádáte, ne nutně dnes, ale většinou říkáte, já hrozně spěchám, já hrozně spěchám. No, tak jsem vás chtěl potěšit a chtěl jsem to urychlit. No a podívejte se, jak to dopadlo. No ale budeme hlasovat, jak říkáte. To jenom říkám na zdůvodnění. Jsou zde ovšem poslanci a poslankyně, kteří dávají veliký pozor, Matstas a další, kteří mají opravdu eh, velice bystrou pozornost. Takže v tuto chvíli eh, máte pravdu, 51, kde pro, proti, já navrhuji, abychom to elektronicky ověřili. Je to tedy pozněcí návrh 51, já zahoji hlasování. Končím hlasování a pozměňovací návrh byl zamítnut. Tedy te, te, přecházíme eh, k pozměňovacímu návrhu 71, protože eh, tento dopadl, jak dopadl. Takže prosím, kde pro, proti, zdržel se a pozměňovací návrh byl přijat. A nyní jdeme dál a budeme hlasovat o pozněcímu návrhu 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozněcí návrh byl přijat. A nyní 145, strana 100, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a pozněcí návrh byl přijat. A nyní pozmění návrh 169. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kdo se zdržel? Přijato. A budeme hlasovat dál o pozměňovacím návrhu 210 108, strana 108, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní postoupíme dál a Budeme hlasovat o pozněcím návrhu 331, je to strana 120, jste připraveni, takže prosím, kdo pro, proti, kdo se zdržel, pozněcí návrh byl zamítnut. Pozně, pozněcí návrh 339. Máme zde tři části. Budeme hlasovat jenom o druhé části. Ne, stejně jako u kompromisní návrh 51 byl přijat, takže budeme hlasovat v tomto případě pouze o třetí části. Ne, druhé části, říká pan předseda. O druhé části. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A druhá část je přijata. A budeme hlasovat o 300 45, pozměňovací návrh 345, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A pozměňovací návrh byl zamítnut. A já navrhuji, abychom přešli k k hlasování o 389. Kdo je pro? Máme zde několik částí. Kdo je pro, proti? Zdržel se. První část tohoto pozměňovacího návrhu byla přijata a nyní přecházíme k druhé části, kde je pro, proti. Druhá část je zamítnuta. A v tuto chvíli přejdeme eh, k, na stranu 129, je to pozněcí návrh 421, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 422, ta stejná stránka, kdo je pro, proti, zdržel, zdržel se a pozměnci nám 422 byl zamítnut. A nyní 445, kde pro, kde proti, Ověříme elektronicky 445. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní přejdeme k, na stranu 133 a je to pozměňovací návrh 455, kde pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky pozněcí návrh 455. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní... Kdo je nyní eh, Eh, úvodní ustanovení, kde pro, proti, zdržel se. Pozměňovací návrh 4 a 17, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. 8 a 31, kdo je pro, opět jako celek, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozněcí návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozněcí návrh 10 a 32 dohromady, kdo je pro, proti. Můžete prosím pořádně zvedat ruce. Je to, je to pozněcí návrh 10 a 32, kdo je prosím pro 10 a 32, kde je proti. Přijato ale přesto mm, přistoupíme k elektronickému hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Je to tak. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijato. 18, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 19, kde pro, proti, zdržel se. Pozněcí návrh 19 je přijat. A v tuto chvíli uh, eh, pozněcí návrh 23, budeme hlasovat o pozněcím návrhu 23, kdo je pro, kdo, se, kdo je proti, kdo se zdržel, pozněcí návrh 23 je přijat. Eh, v tuto chvíli 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní 27, pozněcí návrh 27, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 28. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh 28 byl přijat a nyní budeme hlasovat o zprávě, samozřejmě elektronicky a samozřejmě jmenovitě a já vás poprosím je, pod, je jasné, že jsme všichni netrpěliví, ale musíme chviličku počkat, takže zahajuji hlasování až teď. Teď zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato 23 pro, 5 proti a jeden se zdržel. Děkuji. Merci, les deux rapports. Já vám děkuji dva, oba obou zpravodajím. Eh, blahopřeji a Norberta, chcete něco říct? Prosím, poslechněte, vy, vy, vy, vydržte chviličku. Tak jenom velice krátce, já nechci to zasedání zbytečně protahovat. Zkrátka děkuji a mám radost z tohoto eh, skvělého výsledku ve zvláštním výboru a doufejme také v dobrý výsledek v lednu na plenárním zasedání. Děkuji moc krát všem, kteří se podíleli na této práci. Děkuji zejména sekretariátu a také svým kolegům kteří odvedli vynikající práci. Děkuji. Slovo má Bart Stas. Já si myslím, že to je velice dobrý výsledek, pokud jde o obsah. A také bych chtěl poděkovat Norbertovi za velice dobrou spolupráci, sekretariátu, našim týmům, jak na straně EPP, tak na straně Zelených EFA. A děkuji také všem stínovým zpravodajům a jejich spolupracovníkům, protože to byla těžká práce a já si myslím, že jsme ji zvládli výborně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, já už to nechci prodlužovat, ale chtěla jsem ještě jednou všem poděkovat za vynikající práci a musím říct, že tohle je velice důležité hlasování, hlasování pro parlamenty, pro komisi, je to zároveň signál pro další eh, jednání, které se odehraje v lednu, je to práce komise, která se v tuto chvíli končí a pro nás je to vyjádření určitého vlivu, určitého vlivu na další práci, je to kvalita našeho kolektivu, která dosáhne dosáhla tohoto významného pokroku a musím říct, že to je jasný a silný, výrazný signál, který tímto vysíláme. My se uvidíme ještě příští týden, jinak eh, ostatním z vás děkuji, dobře si odpočiňte a přeji vám všem šťastnou cestu domů.